Kolegové, dobré ráno, děkuji vám. E, já jsem e, ponechala pár minut na to, abychom se mohli všichni shromáždit a nyní jsme připraveni zahájit dnešní zasedání. A budeme hlasovat o žádosti o použití naléhavého postupu podle článku 150.